Presidente. Buenas noches. Dobrý večer, vážení kolegové. Dobrý večer, pane komisaři. Podle pořadu jednání se nyní dostáváme k prohlášení komise o krocích vedoucích oživení hospodářství v členských státech EU ze střední a východní Evropy. Nejprve dávám slovo panu komisaři, tedy místopředsedovi, ale také pane, panu komisaři, panu Almoniovi, který vystoupí jménem komise. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové,